Bonjour à toutes et à tous. Buenos días. Eh, dobrý den vám všem. Good morning, dear colleagues. If you may take your seats. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Welcome to the Libe Committee. Vítejte na zasedání výboru Libe na prvním řádném zasedání, po ustavujícím zasedání a začneme s naší běžnou prací. If you please, may remain silent while taking your... A prosím o ticho. projdeme si dnešní pořad jednání, dnešní a zítřejší. Dnes budeme zasedat dopoledne a odpoledne eh, za přítomnosti, významné přítomnosti dvou komisařů, pan komisař King a s paní komisařkou Jourovou. Prosím, posaďte se v tichosti. Vzhledem k časovému harmonogramu zasedání dnes jsme se rozhodli, že začneme v 9.15 a budeme pracovat do 12.30 nebo konkrétně do 11.30 a poté budou následovat koordinátoři a odpoledne se setkáme opět v 15 hodin a budeme pracovat do 16.30. A zítra začneme v 9 hodin ráno a budeme pracovat až do poledne. Takže v první řadě schválíme pořad jednání. Pokud nikdo nemá žádné připomínky k pořadu jednání, který máte k dispozici, tak tento bude přijat. Následně se dostáváme k sdělení předsedy jazykový profil. Oznamuji s politováním, že tedy nemáme k dispozici tlumočení do lotištiny a irštiny, a, ale všechny ostatní oficiální jazyky jsou k dispozici. Pak co se týče eh, schválení doporučení koordinátorů, v první řadě tu máme doporučení koordinátoru k pravidlu 205. Z, to je informace ze zasedání z 11. července. Zprávu máte v vašich složkách. A dále jmenování zpravodajů. V první řadě já, jakožto předseda, jsem byl jmenován zpravodajem k implementačnímu rozhodnutí Rady o zavedení automatické výměny dat, co se týče eh, automobilů registrovaných v Irsku. Dále za EPP Roberta Metzola, zpravodajka k nařízení týkající se falešných a autentických dokumentů tu online, takzvaný systém FADO. Dále paní Alice Kunke za zelené byla jmenována zpravodajkou na téma program pro práva a hodnoty. To je tematika napojená na víceletý finanční rámec. A dále Majid Majid za zelené, zpravodaj na téma směrnic, horizontální směrnice o rovném zacházení a paní eh, Gwendolyn Delbo a ještě za GUE eh, eh, výměny v rámci programu Perikles. A pak jmenování zpravodajů, kteří budou vypracovávat stanoviska, paní Gwendolyn Delbo Scorfield za zelené, bude vypracovávat stanovisko na návrh rozpočtu pro rok 2020. Mohou členové výboru schválit tato jmenování? Tak toto bude schváleno jako přijato. A nyní se tedy dostáváme k plánovanému pořadu jednání dnešního dopoledního zasedání. Začneme bodem číslo čtyři. Budeme tento bod projednávat v nadcházejících 40 minutách až do 10 hodin a jedná se o projednání souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020, projednání návrhu stanoviska a předáme slovo zpravodajce paní Gwendolyn Delbos Corfield. Následně ehm, Budeme mít také prostor pro výměnu názoru se stínovými zpravodaji a mohou se vyjádřit také zástupci komise a další členové výboru, ale v první řadě paní Gwendolyn Delbos Corfil. Oui, merci. Um... Děkuji a děkuji také za vaši trpělivost. Všechno to je pro mě trochu nové. Dnes eh, jsme tady dostali tuto zprávu z předchozího Eh, volební období. Můžeme poděkovat těm, kteří na tom pracovali. Je to poslední rozpočet té stávající komise a poslední rozpočet ještě v tomto víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Takže eh, je to výsledek práce mnoha předchozích a samozřejmě eh, to je také příprava na ten příští víceletý finanční rámec. Můžeme tady být ambiciozní, je potřeba letovat toho, že Evropská, Evropská komise těch ambicí nemá tolik. A to, co bylo přijato na začátku července, tak je ještě méně ambiciozní a je tam celá řada problematických oblastí. E, to, co my navrhujeme, je obsaženo v tom návrhu stanoviska. Rozpočtu rok 2020 velmi rychle, tedy hlavní body. Jedna, jedna, měl by se snížit e, ten fond migrace a integrace. Zejména by mělo jít o posílení společného e, azylového systému a sdílení zodpovědnosti mezi členskými státy. Možná, že eh, také můžeme všimnout té malé částky, která je pro externí bezpečnost, dále navýšení závazku a z toho můžeme mít radost pro agenturu JAI. A potom tady došlo o 34,8% roku 2020, což představuje nejvyšší navýšení u všech těchto agentur. A my Můžeme být rádi, že takové navýšení zdrojů se používá na záchranu životů na moři. Dále můžeme také přivítat eh, navýšení prostředků pro evropské strany, můžeme, pardon, pro evropského prokurátora a můžeme Eh, být rádi, že bude mít dostatek prostředků, aby se stal brzy operativním, a to ještě před koncem roku 2020. A potom můžeme také mít radost eh, vyšší částky u COPD 19 milionů, což by mělo sloužit k zavedení nového komunitárního rámce pro GDPR. Ten současný rámec sice existuje, ale je vybaven minimální prostředky a víme, že bude potřeba na to vyčlenit další prostředky na lidské zdroje. Tolik tedy velmi rychlé zhrnutí. Okay, thank you. Já vám děkuji. A nyní tedy máme prostor pro stěnové zpravodaje, aby se vyjádřili. Máme tu paní Vozenberg. Přeje si promluvit. Máte slovo, prosím. Děkuji. V první řadě chci si, pane předsedo, že já nejsem stínová zpravodajka. Já jsem se pouze přihlásila do diskuze, až otevřete seznam řečníků. Mohu hovořit už nyní? Já opravdu nejsem stínová zpravodajka. Takže v první řadě ale stínový zpravodajové za EPP. Pan Tomáš Zdechovský je stínový zpravodaj za EPP. Tomáš no. Zdechovský? Not. Je přítomen? Není. If you don't mind, then we'll go. Takže pokud vám to nebude vadit, tak v první řadě projdeme ostatní politické skupiny v rámci stínových zpravodajů a následně vy. Christian Teres, stínový zpravodaj za SND. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jakožto stínový zpravodaj za SND k rozpočtu pro finanční rok 2020 chci v první řadě poděkovat za zelené stínové zpravodajce za vypracování tohoto stanoviska. Naše strana podporuje ty prvky návrhu stanoviska a navrhneme nějaké pozměňovací návrhy v první řadě, aby se posílily určité aspekty Poté, co budou zapracovány v textu, tak to bude v první řadě na podporu určitých nástrojů, jako jsou ty vyhledávací mise Evropské unie, které by podpořily členské státy ve Středomoři. Myslím si, že politické skupiny aby se měly zabývat otázkou migrace. Nesmíme zapomínat, že tu hovoříme o lidských bytostech, jejich život je ohrožen a těž, členské státy by měly být povzbuzeny, aby podnikali tyto záchranné mise a také otázka změny eh, podporného asilového orgánu na eh, regulérní agenturu Evropské unie. To bylo již navrženo v předchozím roce a tato transformace by tedy měla proběhnout. Dále chceme eh, podpořit nebo apelovat na komisi, aby podpořila příslušné fondy pro investigativní novináře. My také navrhneme pozměvací návrh na pilotní projekt, který bude oceňovat Eh, tyto investigativní novináře a svobodu slova, svobodu tisku. A, a jakožto stínový zpravodaj, poté jsem byl zvolen v Evropském parlamentu, se snažím toto prosazovat. Takže na závěr se těším na spolupráci a na příští zasedání, kdy budeme probírat toto téma do eh, více detailů. Děkuji a nyní paní Fabian Keller za ALDE. Máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Gwendolyn Gloss Delbo Scorfield za přípravu této zprávy. Migrační krize v roce 2015 přinesla velký šok. Znamenalo to uvědomění eh, si potřeby větší spolupráce mezi různými agenturami. Tato krize, která umožnila přijmout reformy na lepší řízení migračních toků, ale také na lepší ochranu našich hranic a na podporu členských států eh, při vypořádávání nebo vyřizování žádostí o azyl. Víte, že evropské agentury hrají klíčovou roli při eh, podpoře členských států, aby mohly vyčlenit jak lidské, tak materiální zdroje na zvládání těchto problémů. Chtěla bych v tomto ohledu eh, říci, že stanovisko paní eh, zpravodajky je vyvážené. Určitý počet agentur chce navýšení rozpočtu, například je to Evropská asilová agentura, a Evropská agentura na ochranu hranic Frontex. To jsou dvě agentury, které hrají klíčovou roli. Nicméně je potřeba si vědomit, že ten eh, způsob navýšení prostředků a počet například eh, eh, obránců nebo ochránců hranic neodpovídá tomu cíli 2000 pracovníků v roce 2020 a ještě pořád se neblíží ani tomu cíli na rok 2024, který ohlásila Ursula von der Leyen. Potom tady je program AMIF na integraci migrantů, který by měl být navýšen o 15%, což není dostatečné, jak správně upozorňuje paní zpravodajka. Potom bych se chtěla zmínit o jednom znepokojení týkající se financování dvou agentur. prvně Europol, Eh, zdánlivě ty prostředky se mírně navyšují, ale neodpovídá to výhledu dalšího rozvoje jeho úkolu. Takže fakticky to znamená mm, snížení o 37% do roku 2022. Jak ale víte, Europol eh, teď zaznamenal rozšíření svých pravomocí pro zabezpečení bezpečnostní unie, boje proti terorismu a eh, zločinu jak můžeme zajistit dobrou spolupráci mezi národními policejními sbory členských států, pokud agentura Europol nebude mít dostatečné zdroje pro zajištění efektivní spolupráce, myslím tím zejména minus 20%, 25% eh, úředníků. Další agentura o které ty prostředky nejsou dostatečné, je Evropský prokurátor. Je to nová instituce, která potřebuje prostředky na to, aby mohly zahájit svou činnost a aby mohla bojovat proti finančním podvodům. I tady ty prostředky neodpovídají těm úkolům, které jsou v ně vkládány. A dále bych jistě chtěla říci to, v čem se liším od zpravodajky v oblasti migrace. Paní zpravodajka navrhuje navýšení, nebo říká, že to navýšení neodpovídá snížení eh, migračních toků, které jsme zaznamenali od roku 2015, ale já bych chtěla apelovat eh, na to, že lepší kontrola našich hranic je neodiskutovatelná, pokud chceme zabránit dalším eh, takovým incidentům v budoucnosti a pokud chceme zajistit bezpečnost Unie v budoucnosti a proto financování Azylové politik je prioritní a proto bychom současně měli také zlepšit vyřizování a pří, žádosti a přijímání uprchlíků, zejména v oblasti Středomoří. A proto bych navrhovala paní zpravodajce, aby se nestavila proti těmto dvěma cílům, ale aby je považovala za stejně důležité. Co se týče vyřizování žádostí o azyl, Parlament by se eh, měl apelovat na společný režim, aby tady existovala větší solidarita mezi členskými státy a více jistoty vůči těmto občanům, protože to jsou lidé, kteří si zasluhují mezinárodní ochrany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Joachim Brudzínsky za EKR. Je přítomen? pane předsedo. Já tu zastupuji pana Brudzinského. On se dnes bohužel nemůže zúčastnit, nicméně předložil mi jeho příspěvek, takže pokud dovolíte, přečtu tento text. Takže ještě jednou opakuji, zastupuji tu pana Brudzinského, abych přednesla jeho příspěvek. Vážení kolegové, v první řadě chci poděkovat paní zpravodajce k předloženému návrhu stanoviska. Rok 2020 bude osmý a poslední rok víceletého stávajícího finančního rámce, proto si myslíme, že je důležité zachovat tu zodpovědnou úroveň prostředků pro platby i na rok 2020 i pro nadcházející roky, abychom zabránili problémům a aby se neopakovaly ty časté spožďování v rámci rozpočtu, tak jako k tomu došlo v předchozím období 2015 až 2019. Ještě v roce 2014 jsme zaznamenali nějakých 30 milionů eur ve spožděných eh, platbách. V roce 2020 bychom měli eh, dosáhnout řádného plnění eh, výdajů a podpořit Evropskou unii, aby našla řešení pro finanční krizi, abychom vylepšili interní bezpečnost. Proto ty rozpočtové návrhy pro rok 2020 si zasluhují naše eh, hodné stanovisko, co se týče plateb, zejména prostředky pro agenturu Frontex. Také podporujeme rozhodnutí rozhodnutí pro využití nástrojů flexibility pro dodatečné potřeby v rámci kategorie 3, konkrétně oblast migrace a rizika pro bezpečnost Evropské unie. Samozřejmě chápeme, že jsou tu i nové výzvy a nové potřeby a proto je důležité, abychom dodali prioritní charakter té problematice migrace v rámci evropské agendy. Nicméně také poukazujeme na stávající tendence pokud budeme využívat čím dál více tento nástroj flexibility, tak eh, spíš než se budou mm, řádně eh, tedy financovat ty eh, potřebné priority, jako je oblast migrace a bezpečnost. No a samozřejmě předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji a zague paní Cornelia Ernst, ale já ji nevidím zde v sále. Někdo ji zastupuje? Ne? Zague, prosím. Někdo si přeje pohovořit? Zague? Není tomu tak. Tak ještě za ID paní Tardino. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za návrh tohoto stanoviska. Já eh, sděluji stanoviska týkající se rozpočtu ohledně integrace a migrace v tomto stanovisku, protože to odpovídá důležitosti a prioritám, které eh, vkládáme. Nicméně se nezhodneme na rozdělení těchto rozpočtových zdrojů. Musíme si uvědomit, že ty hlavní dotace by měly být určeny na lepší spolupráci se třetími státy eh, v oblasti readmise. Potom jde na většování kapacit přijímání uprchlíků a žadatelů o azyl. Dále potřeba vyčlenit dostatečné prostředky na efektivní eh, řízení migračních toků a také na opatření v zemích původu těchto migrantů a v těch zemích, které přijímají uprchlíky. Ta, víme, že Itálie především je jedna z těch zemí, které i dále vyčlenují eh, na tuto eh, krizi katastrofálních rozměrů největší prostředky. Poté je potřeba zlepšit řízení v oblasti vnitra a spravedlnosti. Tady ještě zbývá mnohé, mm, co dělat. Myslíme si, že eh, návrhy rozpočtu komise tedy nejsou dostatečné, nevíme, proč to zdůvodnění, které tady obsaženo, nezohledňuje také interní hrozby. Komise navrhuje zvýšení prostředků na nástrojů v oblasti vnitraspravnosti, jako je Europol. Měli bychom se uvědomit, že potřeba adekvátně financovat také eh, boj proti radikalizaci, protože to vede k extremismu, terorismu eh, uvnitř Evropské unie. Dále jde o boj proti organizovanému zločinu a terorismu. My ještě k tomu předložíme vlastní pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem a doufám, že kolegové eh, s nimi budou moci souhlasit. Děkuji a nyní dáme slovo ostatním členům, kteří požádali o slovo. A v první řadě paní Vozemberg, prosím, nyní máte slovo vy. Děkuji. V prvé řadě mi dovolte poblahopřát eh, zpravodaji a všem stínovým zpravodajem za všechny předložené návrhy. A v tuto chvíli mi dovolte se soustředit na skutečnosti, které zatím neznám. Původně jsem byla v EPP, jsem z řecké demokratické strany a zajímají mě otázky geografického charakteru. Moje země byla do veliké míry zasažena fenoménem migrace. Je to otázka pochopitelně, která se týká celé Evropské unie. A za posledních pět let proběhla řada kroků v této oblasti. Ovšem, uh, volby probíhaly, aniž by proběhl přeskum Dublinu. A je zřejmé, co chtějí evropští občané. Mění se obsazení Evropského parlamentu a s tím je stále více naléhavé se zaměřit na otázku přeskumu Dublinu. Musíme posílit fondy orientované na migraci, nejenom co se týče zemí, které jsou nejvíce zasaženy, ale dejme tomu, měli bychom pracovat více v duchu solidarity. Společně. Pracujeme zde ve prospěch evropských občanů a nezapomínejme na to, že všechny členské státy jsou zasaženy tímto fenoménem migrace. Jsou zde země, jako je třeba Řecko, ty země prvního vstupu, které jsou více zasažené. Zde jsou potřeby mnohem naléhavější. Já bych chtěla říci, pane předsedo, že ať už proběhnou jakékoliv změny v Evropské unii, pokud jde o ošetření této problematiky, tak je třeba pamatovat na to, že zde máme velice komplikovaného souseda, a to je Turecko, prezident Erdogan. Některá rozhodnutí, která Evropská unie učinila, způsobila, že se otevřely dveře ke všem možným problémům, které může Erdogan působit. A je třeba tedy postupovat skutečně po, společně. A já jako členka EPP, jako poslankyně, podporuji to, co říká zpravodaj na téma posílení uh, azylového migračního fondu, protože je to ku prospěchu těch zemí, které nesou na svých břímech vš- celý tento problém. Musíme pamatovat na snahu o zajištění spravedlnosti pro všechny. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za její práci. Myslím, že odvedla eh, dobrou vyváženou práci. Ale měla bych asi připomenout, že ty prostředky, které normálně Eh, jsou vyčleněny na dublinské nařízení a na ten rámec pro přijímání. Omlouvám se, začnu ještě jednou. Prostředky, které byly vyčleněny na reformu dublinského systému a na nový rámec pro eh, vyloďování migrantů, vztahují i na jiné operace. Je to pochopitelné, protože eh, Dublin je teď trochu zablokovaný a ty prostředky na vyloďování také nejsou teď úplně eh, relevantní, takže tento mechanismus nemá právní základ. Takže jak můžeme eh, zajistit dostatečné záruky na to, aby tyto prostředky, které mají být na to vyčleněny, nekomplikují provádění tohoto mechanismu. No, I see also Mr. Prokačin. Děkuji, prosím, pana Prokačiniho za EKR. I ten se hlásí. Máte tady slovo. Pane Prokačiny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl říct, že že ten přístup kolegyně v tomto stanovisku eh, víceméně sdílíme. Jde tady o to, že je potřeba, aby tady byly dostatečné finanční kapacity pro integraci eh, migrantů, pro jejich eh, vracení, ale stejně tak je potřeba tady uvést eh, to, že musí být efektivní systém návratu, protože to je jedno z největších selhání Evropské unie v této oblasti a stejně tak je potřeba vyslovit politování nad tím, že se tady snižují prostředky na to interní emigrační účely nebo integrace migrantů v Evropské unii a chybí tady také ty externí aspekty, jak už říkalo několik kolegů, například spolupráce se, třátí, se třetími státy nebo těmi státy tranzitu migrantů a ochrana vnějších hranic na to, aby se snížil počet přicházejících migrantů. Jak říkala kolegyně Višněvská, my v EKR ještě navrhneme pozměňovací návrhy, abychom posílili rozpočet na prevenci terorismu a mm, organizovaný zločin eh, přeshraniční, eh, který tady není dostatečně zohledněn. Seznam se nám prodlužuje, to znamená, že každý dostane dvě minuty, abychom to všechno stihli. A nyní prosím pana Hidekyho za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych jen chtěl poznamenat, že je to velice důležité téma týkající se rozpočtu, který nás čeká. Já si myslím osobně, že jasnější politické vyjádření k otázce migrace, jako ke schopnosti Evropy chránit vnější hranice Evropské unie je naprosto klíčový předpoklad pro zajištění stability, pro odvrácení krize, která představuje i humanitární otázku. Velice často se s tím setkáváme a já se domnívám, že bychom měli posílit finanční možnosti, podpořit Europol, Eurojust, SAPOL a obecně ostrahu vnějších hranic Evropské unie. Zároveň je potřeba jasně konstatovat, že ti migranti, kteří dorazili za posledních několik let do Evropské unie a nemají právo zde zůstat, musí být navráceni mírumilovným, uspořádaným, jasným způsobem. Protože pokud by se tak nestalo, tak by se tyto nezákonnosti v oblasti migrace jen rozšířili. Já myslím, že třeba pamatovat právě na tyto prvky v celé zprávě. Musíme podpořit jednotlivé politiky a jednotlivé agentury. SAD, paní Volav, prosím. Děkuji, já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za to, že připravila tuto zprávu. A mám jednu obecnou poznámku, a sice, že jde o politický eh, závazek genderového mainstreamingu rovnosti pohlaví, tady, tady je stanoven jako cíl Evropské unie, tady není dostatečně zohledněn. Myslím, že to genderový budgeting by měl zohledňovat i zvláštní potřeby žen a mužů. A proto bych speciálně chtěl opozornit, a to protože tady mluvíme o migraci, to je obrovské téma, tak bych chtěl opozornit na téma násilí proti ženám a dívkám. Víme, že v minulosti docházelo ke škrtání těchto eh, prostředků, takže já bych byla ráda, kdyby eh, ten rozpočet 2020, ale hlavně v těch diskusích o příštím víceletém finančním rámci se tyto otázky eh, zohlednily, aby tato meta, metoda vytváření rozpočtu byla zohledněna, aby docházelo ke škrtání. Mr. Papadakis. Pan Papadakis, prosím, z nezařazených, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tedy základní otázka zde zní nejen jaký objem budeme směřovat do tohoto rozpočtu, ale jak bude tento rozpočet obecně orientován. A tím myslím i rozpočet Evropské unie jako celek. Zde je téma migrace stále důležitější, stíhání eh, těchto osob, je stále důležitější, to znamená Europol, Eurojust a další subjekty, další mechanismy vedení eh, vyšetřování. Zde je rovněž angažován Frontex a další agentury, které mají migrační vlny mírnit. Musíme tedy hovořit o základním stanovisku, základní orientaci. To je třeba změnit. Zatím se Evropská unie zasazovala spíše o koncentraci migrantů na různých místech, jako jsou řecké ostrovy a další body prvního vstupu. Jsou to lidé, kteří žijí v hrozných podmínkách, v hrozných táborech, jako je ten na ostravě no a ostrově Motelíny, to jsou hrozná místa, hrozné podmínky a bohužel je to něco, co jen přilévá olej do ohně a posiluje bar- barbarské zacházení s těmito lidmi. Navíc situace se stále zhoršuje, protože eh, náklady této imperialistické války mají také své dopady. Děkuji. Katarina Kniči za SAD má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zejména poděkovat eh, zpravodajce za eh, tuto velmi důležitou zprávu, protože financování, dostatečné financování tedy eh, je něco, o co se musíme postarat. Jde o různé sektory evropské politiky a to jsem chtěla zdůraznit, eh, na úvod je potřeba udržet dostatečné mm, finanční eh, dostatečnou finanční kapacitu u těchto kapitol, o tom mluvila už řada kolegů přede mnou, ale já jenom zdůraznuju důležitost toho všeho. Ale dále bych chtěla ještě říci, že je potřeba také adekvátně financemi vybavit eh, agentury v této oblasti, JAI, Europol, Frontex a tak dále. A chtěla bych ještě zdůraznit, jak ta rozpočtová situace v těchto agenturách je klíčová. V těch pěti předchozích letech jsme hodně spolupracovali s kolegy a s komisí, kteří e, e, také narazili například na otázku obchodování s lidmi, terorismus, organizovaný zločin a tak dále. Všichni dobře víme, že jsou tady velmi naléhavé potřeby a že zejména jde o to, jak zlepšit výměnu informací, bez národní spolupráci, což je zásadní boji proti těmto, této trestné činnosti. A proto bych chtěla ještě jednou upozornit na to, že je potřeba vybavit dostatečně tyto agentury potřebnými zdroji, to jak finančními, tak i lidskými. Now, as usual, the floor after having heard from the members, the floor... A nyní by slovo měla dostat komise, poté co vystoupili poslanci. Zástupce komise je zde paní Belkmender. Vyslovuje se takto vaše jméno? Ptáže se pan předseda. Dobře, děkuji, máte slovo. Dobré dopoledne, děkuji a omlouvám se za to, jak komplikovaně vyslovitelné mám jméno. Já jsem měla připravenou prezentaci na rozpočet, pokud bychom se mohli, prosím, dostat k posledním dvěma průsvědkám které se týkají právě roku 2020. Mohla bych se k tomu vyjádřit a vyjádřit se k návrhu rozpočtu. Cílem komise bylo předložit velice vyvážený návrh rozpočtu, který by zohlednil všechny potřeby a, a otázky, v oblasti řízení, migrace a ostrahy vnějších hranic. My jsme se věnovali mm, úpravě jednotlivých položek a připravili jsme Rozpočet, který klade velký důraz na ISF, na ostrahu vnějších hranic, na fond pro ostrahu vnějších hranic. To znamená, bude možné financovat i nový systém informačních technologií, buď ITS nebo SIS by měl být tímto systémem. To je důležitý prvek rozpočtu na rok 2020. Pak je zde rozpočet pro personální a technické zázemí jednotlivých agentur, zvláště v oblasti mm, Brexitu. Bylo těžké toto dojednat. Posílili, posílili jsme i z GBT a EASO v rámci stávajícího mandátu a zároveň jsme navrhli navýšení jednotlivých částek na rok 2020 tak, aby Eulisa, Sepol, Europol a a eh, agentura pro boj proti eh, drogám, aby byly všechny posíleny. Zaznamenali jsme už, že dochází k určitým krokům na půdě rady. Ta se snažila provést jisté škrty. AMEF byl také podroben jistým diskuzím a zásahům, to je další průsvědka zde. A my jsme navrhovali částku nižší, jak víte, to znamená částku podobnou té, která byla součástí e, programu, byla ovšem nižší než v roce 2019. Proč? Protože v roce 2019 byl rozpočet e, posílen o 175 milionů. To se vyňalo z nástrojů ECO, z těch původních eh, nástrojů, které se věnovali otázkám v rámci programu ST a pro zajištění ubytování a tak dále. To bylo přiděleno na rok 2019. Tento program bude pokračovat, ovšem bude financován směsí různých nástrojů, kterou vám nebudu v tuto chvíli představovat, ale je to součást jiné části rozpočtu. K druhé otázce Amifis. Zde se financují čtyři cíle návraty opatření v oblasti solidarity, jako je znovu sídlení, pak přijetí a azylová politika a znovu začlenění a opatření v oblasti zákonné migrace. Je důležité, aby všechny tyto čtyři prvky byly zvažovány i z hlediska jejich vnější dimenze. Zde se totiž předpokládá, že budou jednotlivé kroky velice přesně načasovány eh, i věcně zpracovány tak, aby bylo možné eh, vyřešit tato opatření tak, abychom mohli zajistit náležitou ochranu Evropské unie. Jsou to tedy jasná opatření vnějšího typu. Pochopitelně největší část eh, finančních prostředků na vnější činnost by měla být financována právě z vnějších eh, nástrojů. Pak se dostávám eh, k velice specifické části rozpočtu pro AMIF. E to komise připravovala v souvislosti s přeskumem dublinského nařízení. Zde jsme rozpočet zachovali na rok 2020 2020, ačkoliv nebyl, nedošlo k přijetí nařízení. Máme zde tedy návrh rozpočtu v rámci programového prohlášení a to s tím, že bychom měli se soustředit hlavně na otázku solidarity a znovu usídlení. To jsou možnosti, které by měly být financovány právě z tohoto rozpočtu. Jde zejména o znovu usídlení a solidaritu. To znamená činnosti, které by měly probíhat hlavně v Řecku, tam jsou potřeby nejnaléhavější a v dalších zemích prvního vstupu, tam, kde je migrantů největší počet. Rovněž jsme také navrhovali, aby část těchto prostředků byla přerozdělena, to znamená 90 milionů přerozdělena na činnosti přeshraničního typu, v oblasti znovu začlenování a policejní spolupráce. Máme tedy zde přístup poněkud odlišný, pokud jde o to, jak rozdělíme tyto prostředky. My jsme eh, zaznamenali, že některé prostředky byly eh, v záloze v letošním roce právě proto, že nedošlo k eh, přijetí damlenského nařízení a my vám vysvětlíme, jakým způsobem u některých činností bychom chtěli tuto rezervu uvolnit. Ten přístup na rok 2020 je trošku jiný abychom doplnili tyto činnosti a opřeli se o právní základ AMIF, tak e, jsou zde jisté činnosti, které můžeme v tuto chvíli financovat. Máme zde tedy příjezdy migrantů už, po několik, už trvající už několik let. Máme zde stabilní úroveň pro AMIF a ostrahu hranic na rok 2020. Rádi bychom, aby tento rozpočet byl k dispozici. Máme obavy, pokud jde o navrhované škrty, které zazněly na půdě rady v souvislosti i s plánem přijetí dublinského nařízení. Těšíme se tedy na další debatu a uvidíme, jakým způsobem bude se škrty naloženo. Děkuji. Luminder. Děkuji, paní Lumenden. V pořádku. Věnujeme se tomuto tématu tedy ve správný čas a máme zde lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a k to k rozpočtu je, tak i ke zprávě, to znamená k rozpočtu na rok 2020 jako celku. Je to 27. srpen poledne. To je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 27. srpen. Pak budeme schopni přijmout eh, stanovisko do 5. září, což navazuje na práci rozpočtového výboru. Tam je také dána lhůta pro předložení zprávy a pozměňovacích návrhů. Tolik tedy k tomuto bodu a jak jste paní Bender poznamenala, v tuto chvíli máme 20 minut na bod číslo 5 na pořadu jednání, což je prezentace k převodu prostředků ve výši 82 milionů euro z té rezervy na azylový a migrační fond, to znamená na AMIF, neboli z rezervy z loňského roku na AMIF. Abychom si představili eh, důvody tohoto převodu, předám vám nyní slovo, paní Gminder, abyste nám tyto eh, důvody představila jako ředitelka pro fond AMIF abychom se vysvětlili v následujících deseti minutách, proč k tomuto dochází. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych tady v první řadě představila tento dokument, takže v první řadě se jedná o rozpočet na rok 2019 při příležitosti tedy eh, začátku práce tohoto nového parlamentu. Chci předeslat, že se jedná o poměrně komplexní rozpočet, se stává z šesti oblastí. Máme tu tedy každoroční eh, celkovou částku 2,8 miliard ročně, které je věnováno do výdajů na naše programy. Už to zazněl AMIF, ISF. Také máme program Europe for Citizens, také Horizon 2020, výzkum do oblasti bezpečnosti a také financování misí eh, pro prevenci drog a proti pašování drog. A také financujeme uh, také rozpočty 16 centralizovaných agentur Evropské unie, včetně tedy Frontextu, EBS, JAI e a podobně. Takže máme připravené průsvitky a já tedy budu pokračovat. Takže k rozpočtu 2019, jak jsem předeslala, rada na rok 2020 opakovaně i smírčím řízení souhlasila, aby to bylo tedy těch 82 milionů z Dublinu dáno do rezervy a byli jsme požádáni o stažení z této rezervy v dubnu 2019 na podporu podporných opatření do Řecka, Itálie, Španělsku a také některých eh, Evropskou unii podporovaných trust fundů. Takže to bylo z počátku roku 2019 a nyní tedy zbývá těch 82,2 milionů konkrétně tedy eh, na ta opatření pro eh, přesídlení a podporu Řecka. Pak eh, tu máme dalších dostupných 7 eh, eh, milionů, což má být kompenzace pro navýšení dalších programů, jako například Erasmus+. Takže nyní vlastně hovoříme o nějakých 62,8 milionů na posílení aktivit na rok 2019 pro Řecko a pak 20 milionů do oblasti přesídlení. Takže ohledně přesídlení stávající režim zahrnuje nějakých 87 tisíc lidí 69 z těch eh, požadavků, z těch žádostí, ty již byly tedy eh, zajištěny. A máme tu také, eh, byla přijata, bylo přijato příslušné rámcové nařízení Unie pro přesídlení. Požádali jsme tedy o dalších možnosti pro dodatečných 20 tisíc lidí. Eh, dostupné prostředky byly pro 12 tisíc lidí, to byly eh, využité prostředky, které byly relokovány z AMIFu. Díky právní změně z loňského roku se tedy umožnilo, aby to přešlo do rezervy pro přesídlení. Členské státy velice aktivně tuto rezervu využili a mohlo se to tedy navýšit o těch 12 tisíc dalších eh, lidí v přesídlených. Takže eh, my jsme požádali tedy o uvolnění za cílem využití pro tyto aktivity. To bylo těch tedy dodatečných 2000 eh, eh, přesídlených osob. A co se týče aktivit v Řecku, to je těch 60 milionů. Tady uvedu některé příklady toho, co bylo financováno. Jak jsem předeslala, my jsme financovali program Estia, to je program o ubytování uprchlíků a pak také program cash, tedy dostupné finanční prostředky pro každého uprchlíka. Nyní tedy máme dostupné prostředky pro 70 tisíc lidí a rádi bychom tyto prostředky navýšili, protože, jak poukázali samotní poslanci, navyšují se počty přistěhovalců do Řecka a můžeme tady očekávat o několika deset, desítek tisíc dalších osob navíc, které budou žádat o cash. Pak eh, tu máme nouzové také ubytování v hotelích pro děti a dospělé. Samozřejmě důležité je mít hlavně ty eh, tábory, což je takové efektivnější řešení, nicméně prozatím těchto zařízení není dostatečný počet, takže i nadále budeme muset mít tento režim pro nozové ubytování v hotelích až do listopadu vytváříme 10 000 dodatečných přijímacích míst, kromě toho nouzového řešení v hotelích a pak v těch táborech, které se nachází na kontinentálním území, tam jsou dodatečné potřeby, jako například tlumočnické služby, psychologická podpora, školy, nebo vzdělání, také doprava zaměstnanců a migrantů do těchto zařízení, protože některá se nacházejí ve vzdálených oblastech a pak také podpora pro nedoprovázené nezletilé a také dodatečné bezpečnostní služby. Takže proto to budeme používat, eh, tyto prostředky, pokud to odsouhlasíte. Doufám, že to bude možné, protože tyto, eh, tyto lidé mají opravdu eh, nezbytné potřeby. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji za vysvětlení, paní Gminder. Myslím, že nakonec ta prezentace byla spuštěna v pořádku a nyní tedy mají prostor poslanci. Má někdo zájem se vyjádřit, tak pokud ano, přihlaste se. Äh, Děkuji za představení äh, tohoto návrhu, za tuto iniciativu. Já jsem äh, teď strávil čas na řeckých ostrovech, kde jsem sledoval tu situaci. Ta situace je neakceptovatelná, je potřeba, aby tam na to byly vyčleněny prostředky, ale já jsem také se seznámil s plány nové řecké vlády ta chce rozšířit eh, kapacity těchto táborů. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké informace o tom, že by v posledních letech na řeckých ostrovech došlo k rozšíření těch kapacit. A další věc, která mě zajímá, je, jestli můžeme vyloučit to, že ty prostředky těch 86 milionů bude investováno do Eh, těch táborů, na detenčních táborů v Řecku. Víme, že tady jsou lidé, kteří nemají svobodu pohybu, jsou tady uvězněni, v podstatě nemohou z nich eh, vyjít a já se chci zeptat, jestli ty peníze jsou používány právě na tyto detention camps. Děkuji, pane Markorde. A hlásí se další poslanec za vámi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jmenuji se Kostas Arvanitis, jsem ze Syrizy a zastupuji zde stranu GUE. Mám tři připomínky. A chtěl bych zdůraznit členům výboru, že v Řecku došlo ke změně vlády a řekněme také k určité změně dogmatu či ideologie. Tři roky a tři měsíce uplynuly od počátku revize Dublinského nařízení 2, aby eh, došlo k spravedlivějšímu Eh, rozdělování prostředků pro žadatele o azyl. Ještě chci poukázat, že jsem novinářem a procestoval jsem tisíce kilometrů, sepsal celou řadu zpráv a, a zabýval jsem se tedy touto migrantskou tematikou přímo v terénu. Ještě chci říci, že pro tyto uh, Eh, lidi, pro tyto žadatele o azyl, tady se nejedná jenom o pouhá čísla, jsou to lidé, kteří eh, se snaží získat mezinárodní ochranu. A otázkou tady je, kdo a jak můžeme absorbovat tyto lidi a do jaké míry potřebujeme udržitelný systém. Jsme proti tomu, aby se na tyto lidi nahlíželo jako na čísla, jako na počty lidí, které musíme někam zařadit. Pak samozřejmě ano, je tu migrantská krize, finanční krize. A co se týče prostředků, o kterých tedy nyní konkrétně hovoříme, ano, je tu potřeba pro financování, ale otázkou je, kam ty prostředky směřují a pokud se dostanou tam, kam mají, zda jsou řádně implementovány. Takže jak můžeme zajistit, že ty prostředky budou vynaloženy tak, aby pokryly potřeby těch jednotlivých žadatelů o azyl, aby byly využívány pro ty správné struktury, které mají zapojit lidi do eh, společnosti, do běžného života a nemarginalizovat je prostě zajistit, že ty prostředky nepůjdou do nějakých režimů, jako je pushback nebo deportace. Když jsem eh, poukázal na to, že k Řecku došlo ke změnám, Ministerstvo pro migrační politiku té se nová vláda zbavila. Nyní to bylo převedeno na Ministerstvo pro ochranu občanů, které je povřeno policejními složkami. Nyní je to tedy otázka policejního charakteru, ne asimilace migrantů. Migrační ministerstvo už v Řecku neexistuje. Toto ministerstvo, pod toto ministerstvo spadá policie, a to vlastně jasně ilustruje to naprosté změny eh, dogmatu té přeorientace a my nesouhlasíme s touto novou politikou. Nazvěme to žádným eh, jménem. Využití těchto lidí jako určitý nástroj své propagandy a šíření pak extrémních názorů, rasistických eh, postojů. To není ten správný způsob. My musíme postupovat řádným způsobem, včlenit tyto lidi do společnosti, asimilovat je a řádně integrovat. Myslíme si, že ta nová politika a, ne demokracie, to není přijatelné. Zásadní otázkou tady je, že možná komise nebo příslušná oddělení je zde v Bruselu um, umožní ty nezbytné prostředky možná, ale zásadní otázkou je, zda vlastně ty prostředky jdou tam, kam vlastně mají směřovat. Děkuji paní Keller za Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zástupkyni komise za její prezentaci I my bychom chtěli podpořit eh, myšlenku, že je potřeba vyčlenit více operačních prostředků na řešení otázky migrantů eh, v Řecku. Nicméně bych chtěla vyslovit politování nad eh, tím, že by se to mělo udělat převodem té dublinské rezervy. Je to asi pragmatické řešení, vzhledem k tomu, že ty prostředky nebyly využity ale víme, že eh, už teď se zabýváme rozpočtovým výhledem do 2020, je potřeba posunout tyto věci dál, abychom měli celoevropskou strategii v této oblasti a paní Gminter bych ještě chtěla říci, že eh, je potřeba se zaměřit i na další přístupový bod, což je Gibraltar, eh, kudy také přicházejí migranti ze severní Afriky do Evropy. Tady jste nenavrhli žádný přesun prostředků. možná, že byste nám mohla vysvětlit, jaká je situace v tomto roce a jak to bude vypadat příštím eh, roce. A la representante de la comisión. Eh, děkuji zástupkyni komise za její projev. Chtěl bych eh, upozornit na jeden narůstající problém, kterým jsou nedoprovázení nezletilí. Je to takový poměrně nový problém v evropských zemích, konkrétně ve Španělsku, pak v těch autonomních hraničních městech na území Maroka a v hlavních městech. U těch nedoprovázených nezletilých víme, že mají specifické potřeby, co se týče zacházení a podpory a také se jedná o takovou specifickou zranitelnou skupinu, co se týče možného zneužívání za účelem práce či sexuálního zneužívání. A také eh, v mnohých, mnohých případech eh, končí v rukou eh, zločineckých skupin či takových městských delinkventů. Pouze chci poukázat na to, že to je takový narůstající závažný problém, který si vyžaduje specifické zacházení, řádné zvážení v rámci těch asistenčních politik a podpůrných politik pro země, které eh, hlavně přijímají tyto migranty. Děkuji. Děkuji, pan Sansalechos a pan Zoido za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat za vyjádření zástupkyně Evropské komise a mám dvě připomínky v první řadě, abych eh, prokázal, eh, vyjadřil souhlas s tím převodem 82 milionů z rezervy do AMIFu. Chci podpořit také eh, podporu Řecku, co se týče rozšíření přijímacích kapacit, aby vše bylo tedy v rámci evropských standardů a také nezbytnost dokázat integrovat tyto migranty. A myslím si, že by se mělo také zvážit e, možnosti, specifické možnosti, tak jak právě můj španělský kolega poukázal, ty e, mm, specifické skupiny, ale také chci říci, že oblast Středomoří to je také oblast Gibraltaru a španělského pobřeží, kterému bychom měli věnovat pozornost. No a v neposlední řadě ještě chci opět apelovat na radu, aby měla jasný postoj ohledně dublinského nařízení a tímto se našlo nějaké udržitelné řešení ohledně distribuce těch žadatelů o azyl, včetně tedy opravdu spravedlivějšího rozdělení mezi jednotlivé členské státy. Děkuji. Děkuji, pane Sarsalechos. A slovo má opět komise. Paní Gminder, prosím, kdybyste mohla uzavřít toto téma. Děkuji, pane předsedo, za veškeré vaše připomínky. Ano, jak jste správně poukázali, nepřijetí dublinského nařízení a ve věci relokace migrantů má také druhou stranu mince, tedy skutečnost, že ty čelní země pak přijímají obrovská množství uprchlíků a migrantů a měli by získat naši podporu. Takže ty prostředky by se neměly používat pouze k původním účelům, ale i podpořit tyto dodatečné nové účely. Pokud se dohodne na Dublinu, tak ty prostředky se přesunou tedy pro tyto nové záměry. To je jasné. A k vašim konkrétním otázkám, k tomu, co řekl pan Markvart, chci říci, že všechno, co financujeme, musí respektovat evropské aky. Všechna naše pravidla a legislativu, která byla odsouhlasena na radě ministru ohledně přijímaní azylu, navracování, to musí být respektováno. To je takové zásadní východisko pro řádné financování prostředky EU. V posledních letech jsme zaznamenali obrovský nárůst eh, nových eh, žádostí, nových příchozích do Řeska, takže se dostávají na ty hotspoty na ostrovech a tam jsou dále přesouvány eh, do těch přijímacích zařízení a tento druh tedy také podporujeme a to řídí IOM Většina tedy těch aktivit, které financujeme v Řecku, jsou buď implementovány přes AIF, IOM nebo EFSI, mm, takže podporujeme i tyto mezinárodní organizace. Pak e, jsou tu samozřejmě i příslušné řecké orgány, které také podporujeme mm, soudní orgány nezbytnosti eh, prostředky vydávané na zaměstnance, zabezpečovací služby v těch eh, místech a táborech. Pak jsme také hodně zdůrazňovali to, že podporujeme finanční eh, finanční aktivity na podporu nedoprovázených nezletilých, těch i nadále eh, do Evropy směřuje velký počet. Máme tu 8 milionů eh, na vytvoření takovýchto bezpečných zařízení a identifikačních zařízení pro ně. K té konkrétní situaci ve Španělsku, ano, chci vás ujistit, že také navyšujeme podporu Španělsku díky právě tomu charakteru mm, příchozích eh, azylantů, takže jsme navýšili dodatečné prostředky pro projekty, pro ta střediska dočasného přijetí, také ta identifi- ty identifikační uh, systémy, systémy zpracování. Také dáváme více prostředků pro ta nouzová před přijímací zařízení, podporu Červenému kříži a také uh, tu máme i podporu těch monitorovacích hlídek na pobřeží. Takže eh, hovořili jsme o tom, eh, o těch eh, v dubnu schválených položkách, milionových položkách. Pak jsme také poskytli podporu z rozpočtu jednak teda eh, Řecku, dále také Itálii a pracujeme na těch eh, dalších integračních opatřeních. Eh, hovoříme o tom s italskou vládou, zejména palčivé téma to zneužívání přistěhovalců za pracovními účely. Pak ještě chci říci, že tyto prostředky jsou vyčleňovány pro určitou kauzu, která je výsledkem dané politické situace. Pracujeme aktivně tedy s danými um, subjekty, jsou to často mezinárodní organizace, jsou státní orgány. Ano, často vyvstává taková ta obecná diskuze, jak je implementován rozpočet, co se s těmi prostředky stává, protože část, velká část těch prostředků pro migraci a ochranu hranic je implementována přímo členskými státy, to je ta větší část, a 30 pak ze, třetí eh, ze třetiny tedy komisí, to je ten takzvaný sdílený management. Děkuji vám za pozornost. Thank you so much, Madam Minder. Děkuji vám, paní Kminder za vaše vysvětlení týkající se převodu těchto prostředků na Azylový a migrační fond. Já jsem eh, pečlivě naslouchal připomínkám členským státům, které se týkaly odblokování dublinského nařízení. To je asi věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit. důkladně. Současnil jsem se rady ministru eh, vnitra spravedlnosti. Minulý týden v Helsinkách za finského předsednictví. Já jsem tam zastupoval výbor Libem jako předseda. Také jsem vystoupil v této debatě o budoucnosti migrační politiky. Byla tam řada eh, bodů, kterými se zabývala tato rada, tato rada včetně interní bezpečnosti, umělé inteligence, hybridních hroze, posílení práva státu a eh, justiční spolupráce v trestních věcech. Nicméně u tohoto bodu bylo jasně řečeno, že celý Evropský parlament, zejména výbor Libe, požaduje po radě, aby co nejdříve připravila mandát pro finské předsednictví, aby bylo možné zahájit jednání o odblokování dublinského nařízení, aby celý ten azylový balíček mohl být odblokován, protože tam je celá řada velmi naléhavých věcí, které jsou vzájemně propojené, včetně nařízení Eurodac, to všechno jsou věci, které jsou prozatím zablokované, které už teď byly. Několik let čekají na přijetí a ten problém je s neschopností rady se dohodnout na společném postoji. Na radě v Helsinkách proběhla velmi živá debata, také s komisařem Avramopoulosem. který také eh, se diskutoval eh, o záchraně eh, migrantů na moři, o jejich vyloďování. A také se diskutovalo o nedostatku readmisních dohod se třetími státy, Eh, řešila se možnost vízového kodexu, tedy eh, ta možnost eh, vízové liberalizace na základě nařízení, které jsme se zabývali ještě na konci předchozího volebního období. Dále šlo o kroky v obchodní politice, například povinná opatření na hranicích a důkladná právní analýza té povinnosti rozlišovat mezi záchrannými operacemi a kroky, které mohou přispívat k pašování lidí a obchodu s lidmi. To jsou všechno věci, jejichž vyřešení my jsme mnohokrát žádali parlamentu. Také se probíral seznam bezpečných států, původu, například v severní Africe, tím mám na mysli zejména Libii. A finští ministři, zastupující předsednictví, nám slíbili svou účast na naší schůzi v září, tedy 4. září přesně, abych to tady oznámil oficiálně. já jsem tedy se pouze zmínil o tom, že to jsou všechno otázky, které byly debatovány na radě ministrů. Na úvod finského předsednictví. A teď se můžeme přesunout k dalšímu bodu, bod 6. Bývá nám hodina a měli bychom probrat takzvaný fitness check týkající se legální migrace, no, politiky v oblasti legální migrace. Toto je mm, iniciativa komise z roku 2016 na základě agendy o migraci, která byla zveřejněna v květnu 2015. Celá tato iniciativa měla skončit eh, na začátku roku 2018, nicméně ten předchozí, eh, to předchozí volební období eh, už nestačilo na to, aby se to všechno probralo, takže to dostáváme na stůl dnes. A měli bychom diskutovat o třech eh, konkrétních směrnicích. Jednak je to implementace směrnice z roku 2003 týkající se statusu příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobými obyvateli nebo rezidenty v Evropské unii. Dále je to směrnice o právu na sjednocování rodin a ta třetí směrnice je z roku 2011 a týká se jednotného povolení pro příslušníky třetích zemí, pro povolení k pobytu a k eh, povolení k práci na území českého státu. To jsou všechno směrnice, které eh, vyplývají ze tehdejšího samitu v Tampere před 20 lety, kde se sešla Rada vnitra spravedlnosti také za finského předsednictví A tam šlo o to, jak usnadnit integraci zahraničních pracovníků na území Evropské unie. Nicméně v posledních letech, jak asi všichni dobře víme, se trochu změnilo zaměření eh, této legislativy. Došlo tady k rozlišování kategorií, eh, například sezónních pracovníků, studentů, badatelů, kteří jsou vysoce kvalifikovaní došlo také k přijetí směrnice o takzvaných modrých kartách, o kterém eh, o tom systému dnes diskutovat nemáme, ale je potřeba si připomenout, že už existují i další horizontální texty, kromě těch tří změněných směrnic. A kde je potřeba provést eh, zlepšení. abychom mohli zlepšit ten eh, obecný rámec pro legální migraci v EU. A tímto bych chtěl dát slovo Matiasovi Ölovi, který je ředitel pro migraci, mobilitu a inovaci v DG Home. Máte slovo, pane Öle, a potom bude následovat diskuse, takže prosím. Děkuji, pane předsedo, vzhledem tomu, že eh, jsem tady poprvé na tomto výboru v novém volebním období, tak mi dovolte, abych eh, vyjádřil eh, to, že se těším na další spolupráci s vámi v příštích letech. Jak už jste říkal vy, pane předsedo, 1. dubna po zveřejnění Eh, pracovního dokumentu komise Fitness Check o legální migraci jsme měli první příležitost se zabývat na tomto výboru výsledky této iniciativy Fitness Check. A dnes tedy můžeme prezentovat hlavní závěry té prováděcí zprávy o, u těch třech směrnic, které tady jste zmiňoval, pane předsedo. Nicméně, dovedu si také představit, že řada eh, nových poslanců mm, se nevyzná v té diskuzi, kterou, eh, která tady byla vedena už v Dubnu, tak si ještě dovolím zahrnout eh, hlavní body a ten vývoj od Dubna. Obecně řečeno chci připomenout, že výsledky toho fitness checku potvrdily důležitost mít efektivní politiku v oblasti legální migrace. Je to klíčový prvek té širší politiky zřízení migračních toků. Jinými slovy, tím chci říci, že migrační politika je eh, hlavní stavební kámen komplexní eh, migrační politiky Evropské unie. Fitness check ukázal, že současná pravidla Evropské unie má řadu pozitivních dopadů na řízení legální migrace. Současná pravidla například eh, zvyšují úroveň práv legálně pobývajícím příslušníkům třetích zemí v EU a také eh, zajišťuje jejich lepší právní ochranu. Nicméně, a to je ta druhá strana mince, eh, tady byla identifikována řada aspektů, kde ten dopad je relativně omezený. Například je to Eh, ne velká příležitost eh, nebo přitažlivost Evropské unie pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí. Dále je to to, že ten eh, migrační systém je velmi rozdrobený, což potom vede k celé řadě problémů. My díky fitness checku chceme připravit návrhy pro novou komisi a po té diskuzi 1. dubna jsme provedli řadu konzultací s různými zainteresovanými stranami, včetně aktérů z členských států. Šlo tady o konzultace s sociálními partnery, kteří potvrdili důležitost zahraničních pracovníků a potřebu, aby evropská legislativa se na ně více zaměřila. Dále eh, se tady potvrdila eh, potřeba zohlednit potřeby malých a středně velkých podniků v našich eh, konzultacích s odbory a nevládními organizacemi jsme také řešili větší zaměření na boj proti vykořišťování zahraničních pracovníků a také eh, potřebu mít rámec Evropské unie pro přijímání všech eh, typů pracovníků. V tom akademickém prostředí se také mm, řešila otázka, jak zlepšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky tím, že budeme schopni přilákat talenty například z Spojených států, Kanady nebo Austrálie. A v neposlední řadě členské státy se stavěly otevřeně k zvážení dalších možností. Kromě tedy čistě legislativních návrhů a na závěr chci říci, že všechny zainteresované strany přivítali iniciativu pilotních projektů a chtějí eh, na tom dále pracovat. Mám-li to tedy zhrnout, tak se státy shodly na potřebě vynucování a dodržování stávajících směrnic a také na potřebě eh, přejmout legislativní opatření na to, aby se vyřešily nekonsistentnosti, které byly identifikovány. Pane předsedo, výsledky těchto konzultací budou dále zohledněny. Tak eh, včetně připomínek vašeho výboru a příští komise potom bude muset vést politickou debatu o tom, jak dále postupovat v oblasti legální migrace. A nyní mi dovolte, abych se dostal k přehledu závěru těch nedávných eh, implementačních zpráv o směrnici o tom jednotném povolení, sjednocování eh, rodin a té třetí směrnici o právech příslušníků třetích zemí. Není to eh, nějaká speciální oblast, je to běžná oblast, která se eh, pravidelně posuzuje. Eh, my tyto zprávy potom postupujeme oběma zákonodárcům. Dále jde o monitorování provádění Evropské legislativy, to je úkol Evropské komise, to je důležitá záležitost. Také se to potom promítá do navrhování nové legislativy. jsme tady řekli řadu mezer a nekonzistentností a problémů s implementací ve členských státech. Co se týče sjednocování rodin, tak eh, v tomto ohledu směrnice potvrzuje, že eh, se implementace zlepšila. To eh, také díky řadě žalob komise Také díky eh, rozsudku Evropského soudního dvora, který vyjasnil interpretaci těchto směrnic. Nicméně, a v té zprávě o tom také hovoříme, jsou tady ještě další výzvy, například prokazování té rodinné příslušnosti, dlouhá doba na vyřizování těchto žádostí, eh, stabilní zdroje na obživu, zaměstnání, Eh, těch rodinných příslušníků a proporčnost integračních opatření. Co se týče směrnice o dlouhodobém pobytu, ta implementace se v celé EU výrazně zlepšila díky také řadě žalob, které komise eh, iniciovala a rozsudkům Evropského soudního dvora. Nicméně pořád tady jsou eh, problémy, které podkopávají Eh, fungování těchto směrnic, zejména jde o to, že řada českých států nepříliš aktivně podporovala eh, tento status a víceméně vydávali pouze národní povolení, takže tady dochází k určitému soutěžení mezi národními a evropskými povoleními. Ta národní jsou využívána mnohem více. Abych vám uvedl nějaký údaj, tak v roce 2017 to bylo 3,1 milionu povolení ve srovnání s 7,1 milionu, kteří měli ten národní, to 3,1 to byla ta evropská povolení. A teď ještě ta směrnice o jednotné povolení, to přijetí v roce 2011 byl důležitý krok kupředu. Tady vznikl postup pro eh, žádost o jednotné povolení, tedy kombinace povolení k pobytu a pracovního povolení. První zpráva o implementaci, což je tato, poukázala na problémy eh, s tímto postupem a s ustanoveními o rovném zacházení. Zejména tady jde o eh, dávky sociálního zabezpečení. Samozřejmě, ale ten čas na posuzování byl zatím příliš krátký, takže mi dovolte, abych na závěr, pane předsedo, uvedl, že to, co je potřeba eh, v této oblasti dále dělat, jaké jsou ty hlavní úkoly, které my předáme té následující komisi a ta potom přijde s návrhem pro zákonodárce. E, tyto implementační zprávy poukazují na to, že je dobrý základ, e, nicméně komise bude muset pokračovat, se musí, aby zajistila, že tyto směrnice jsou správně implementovány v celé EU. A další důležitý aspekt je potřeba zlepšit dostupné informace pro příslušníky třetích států o těch různých možnostech, které mají a jaká jsou jejich práva a povinnosti. Na základě těchto povolení a komise chce pokračovat eh, v té snaze o informování těchto příslušníků. Co se týče další práce, jak komise, tak parlamenty rada musí eh, dále pracovat na zlepšení migrační politiky, aby byla odpovídala těm dnešním potřebám společnosti a Nyní se těším na vaše připomínky. Jak už jsem říkal, budeme se snažit je zohlednit, zohlednit naší další práci. A na závěr, pane předsedo, bych chtěl ještě říct, že samozřejmě jsme vám k dispozici, abychom mohli vést ještě důkladnější diskusy o těchto otázkách, pokud k ní bude vůle. Thank you, Mr. Roll. Děkuji vám. Děkuji za nastíněný přehled, jak říkáte velice správně. Je to směřováno hlavně na nové členy Evropského parlamentu, nové poslance, nové členy našeho výboru, takže vám děkujeme za toto představení, kdy si můžeme udělat přehled o tom, jaké se zde objevují mezery a nedostatky. Ty musíme správně identifikovat a napravit nových předpisech, které předkládáme a které ještě předložit musíme. Ať už jde o řízení o porušení smlouvy, která iniciuje komise v těch případech, kdy členské státy neporušují, ne, nedodržují své povinnosti a nyní nás čeká debata, pokud jsou zde taci, kteří se chtějí umout slova nebo vystoupit, tak mohou. Prosím, paní Strek, jako první. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za nastíněný přehled. Jsem velice spokojená s tím, jak ta zpráva vypadá, protože nám opravdu eh, dobře indikuje, co je třeba realizovat, co je třeba vylepšit a paní von der Leyen nás ujistila o tom, že iniciativa Evropského parlamentu bude brána vážně, to znamená pro nás je to jen slibný příslep. Já jsem se jen z hlediska transparentnosti podílela na zpracování této zprávy a ráda bych se zeptala na dvě otázky. Jednak na naplňování legislativy a na zpracování nové legislativy. Pokud jde o realizaci samotnou, je velice důležité, aby komise využívala svých pravomocí tam, kde je třeba zahájit řízení o porušení smlouvy, tam, kde má svoji dohledovou roli. Já se musím přiznat, že jsem se nesetkala s tolika řízeními, ale možná, že komise využívá takovou trajektorii pilotního typu, to znamená, že jsou určité kroky, které v oblasti migrace podniká, ačkoliv nedojde přímo k zahájení řízení. Pak bych se chtěla zeptat, jestli komise zvažuje možnost přípravy praktických praktické, praktických vodítek. Například k mm, znovu sjednocení rodiny se takováto vodítka osvědčila, možná bychom je mohli použít i zde a to třeba i podrob, v podrobnější formě. Pokud jde o nové předpisy, tak zde mám tři otázky k novým směrnicím. Pokud se podíváme na otázku eh, sjednocení rodiny v době vyjednávání se zatím neobjevila definice druhotné ochrany, proto se v celé směrnici tato definice neobjevuje, ačkoliv v následujících směrnicích se již objevuje. Zachází se s tím podobně jako v úmluvě o uprchlících. A tak se chci zeptat, jak toto právní vákum vnímáte a jak byste ji chtěli napravit, protože my zaznamenáváme v různých členských státech, že to rozhodně vliv má zvláště v, v oblasti rodiny a druhotné ochrany. Pokud jde o dlouhodobou ochranu, kterou také potřebují, tak musíme řešit nahodilost některých kroků, jako je status oprchlíka, jako je druhotná ochrana. Bylo by dobře, kdyby na úrovni Evropské unie bylo toto sjednoceno a to tak, že by to nebyla úprava pouze úmluvy o lidských právech. Pak směrnice o dlouhodobém pobytu. Je dobře, že jsme se opřeli o průběžná vyhodnocení průběžné závěry, protože původním cílem směrnice byl právě tento institut. A pokud jde o práva mobility, tak zde je třeba říci, že možnost provedení pr- testů trhu práce je také velice důležitá pro možnost přestěhovat se do jiného členského státu a pobývat na jeho území. A pokud bychom chtěli něco takového změnit, tak si myslím, že by bylo třeba připravit nový právní předpis a tak se chce zeptat, jak to vnímá komise, jestli s námi v tomto směru souhlasí, že zde skutečně dochází jisté překážce. A pak ještě k právní migraci. My jsme opravdu zde zaznamenali určitou roztříštěnost jednotlivých eh, legislativních předpisů, směrnic. Zároveň vnímáme, že jsou zde mezery na úrovni trhu práce. A to se netýká jenom určitých kategorií, jako jsou vysoce kvalifikovaní nebo nízce kvalifikovaní. Chci se zeptat, jestli vnímáte nějaké nové eh, pracovně právní nástroje, které by řešily právě tuto problematiku. Děkuji, paní Strek. Komise se nepochybně poznamenala úplně všechno, co jste vyslovila, pokud jde o mezery. Pan Sojdro, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu řediteli pro migraci, mobilitu a inovace za prezentaci tak důležitého citlivého tématu. Já souhlasím s tím, že ve zprávě se zdůrazňuje potřeba, kterou máme vynaložit větší úsilí, abychom umožnili práva a také postupy, které vyplývají z evropské legislativy a také, aby se vylepšila jejich implementace ze strany členských států. Nicméně musíme uznat, že v průběhu posledních let byly učiněny významné kroky, byly to pozitivní kroky. Nicméně stále ještě třeba dokončit opatření, postupy a také dopady v případě neplnění. A na závěr mého stručného příspěvku bych chtěl nadnést takové všeobecné zamyšlení. Evropská strana lidová žádala jak komisi, tak členské státy, aby identifikovali nedostatky na trhu, které by mohly být pokryty lidmi přicházejícími z vnějšku EU. Legální migrace, ta, o které hovoříme, by se měla vždy zakládat na právu členských států ve chvíli, kdy určuje počet admisí členů ze třetích zemí a pak také závazky které se plní v souvislosti s migrační politikou třetích zemí. Děkuji. Frau Sippel, Sie haben das Wort. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, i jako zkušená členka tohoto výboru Musím říci, a ano, pamatuji zde i na to, že to není jediná odpovědnost komise, tak přesto musím říci, že mě prezentace komise nepřesvědčila. Chci položit několik otázek. Za prvé, pokud hovoříme o naplňování směrnic z roku 2003, 2011 a tak dále, chci se zeptat, zda je zde nějaká země, která již všechny tyto směrnice realizovala v praxi. To je první otázka. Druhá otázka. Pokud jde o směrnice, naplňování těchto předpisů se může lišit v jednotlivých členských státech. To plyne z charakteru směrnice. A tak se chci zeptat, zda zde vidíme nějaké přiblížení k harmonizaci pravidel v jednotlivých členských státech. Probíhá nějaká harmonizace, anebo jsou tato pravidla stále ještě v jednotlivých 28 členských státech úplně různá. Když se podíváme na jednotlivá pravidla týkající se jednotlivých kategorií pracovníků, já doufám, že se to pamatuji správně, to bylo přání členských států, přání rady. Tak se táže, jak bude náročné pro příslušníky třetích států pochopit která pravidla se vztahují na jejich konkrétní situaci. Žádáme o nastolení situace, kde by lidé přištěli do Evropské unie eh, v souladu s právním režimem a hledali zde práci. To znamená, že bychom zde měli mít harmonizovanější pravidla v jednotlivých zemích, tak aby mohl tento příjezd odpovídajícím způsobem probíhat. Další oblast je znovu sjednocení rodiny. Tato Evropská unie se neopírá jenom o principy právního státu, ale trvá na tom, že tento kontinent se opírá o základní práva a znovu sjednocení rodiny mezi ně nepochybně patří. Je velmi důležité i v souvislosti s naší křesťanskou tradicí. Znovu sjednocení rodiny však není snadná záležitost, ať už jde o zákonu migrace nebo o problematiku azylu. Tak se táže, zda zde došlo k nějakému úspěchu, zda by bylo možné předložit eh, přehled toho, co se podařilo realizovat, kde proběhla již alespoň částečná harmonizace. Řekněme si to totiž otevřeně. Skutečnost, že někteří tvrdí, že potřebují azyl, přijíždějí do Evropské unie ne proto, že jsou skutečními žadateli o azyl, ale jsou to lidé, kteří hledají práce. Spíš to než eh, co jiného proč volí tuto smrtelně nebezpečnou variantu, protože nikdo nezná pravidla. A tak si myslím, že by byla na místě harmonizace, spíše než trvat na tom, aby každý členský stát měl svá vlastní národní pravidla. Měli bychom pokročit a pravidla z roku 2003 eh, považovat již za překonaná. Neříkám tedy, že bychom měli přistoupit k systému jednotnému, ovšem alespoň trochu jednotnějšímu, než je 28 samostatných systémů. V tuto chvíli, pane eh, zástupče Evropské komise, doufám, že jste si poznamenal úplně všechno, že použijete tyto postřehy pro další vyhodnocení. Vidím, že se za EKR hlasí pan Vajmes. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že je dobré, že jste provedli takovéto vyhodnocení, ovšem rád bych apeloval na to, abyste se více věnovali otázce dopadů a otázce omezení počtu předpisů. Jasně jste říkal, že směrnice o znovu sjednocení rodiny znamená, že většina těch, kteří dostanou povolení k pobytu, jsou ti, kteří jsou členové rodiny osoby, která již emigrovala. Ve Švédsku platí, že jsme udělali 120 tisíc povolení, ačkoliv stát přislíbil, že dojde k poklesu tohoto počtu. A tak se táži, zda Evropská komise vnímá nějakou možnost nebo registruje nějakou vůli odstoupit od původního systému a přejít k systému případně hostujících pracovníků, kteří by takto byli eh, řešeni, co se týče rodinných pout. Hlásí se někdo další? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji Je panu Ulovi. Já se vyjádřím jen velmi stručně, protože jsem si pročetl dokumenty, které byly k této věci předloženy. Je to pro mě dobrá zkušenost, protože nemám ty zkušenosti, co má paní Sipl, jsem novým poslancem a proto Chci jen zareagovat na něco, co zaznělo. Mám zde konkrétní návrh. Vždy jde o prosazování, dodržování předpisů. Zde jde o předpisy Evropské unie a jejich dodržování na úrovni členských států. Je třeba posílit úroveň dodržování předpisů do budoucna a to si myslím, že je i samotným principem provádění takzvaného fitness checku. Děkuji. Děkuji, Vanas Mane, za ALDE. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak předám slovo Evropské komisi, aby zareagovala na položené otázky. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Opravdu zaznělo hodně otázek i připomínek. Já jsem velice rád. tuto chvíli provádíme vyhodnocení situace tak, abychom připravili politiku migrace pro další komise. Pochopitelně my si všechny tyto postřehy evidujeme a vezmeme je v potaz. Pokud jde o to, co říkala paní Strik ve svém prvním vyjádření, hovořila o nedostacích naplňování předpisů v praxi. Dovolte mi říci, že zde hovoříme o směrnici, které musí členský stát transponovat, a to většinou ve lhůtě tří let. Existuje dokonce automatický postup, jak lze zahájit okamžitě řízení o porušení smlouvy, pokud členský stát neprovedl směrnice a nenotifikoval Evropskou komisi o provedení směrnice. To znamená, že my systematicky sledujeme naplňování předpisů v praxi. Rovněž jste také uvedla, že členské státy nemají odpovídající vodítka, pokyny. My to zvažujeme, pokyny existují, my je chceme aktualizovat, rozšířit, tak, aby lépe vyhovovaly potřebám členským států, které naplňují tuto legislativu v praxi. Pokud dovolíte, tak bych se nevyjadřoval podrobněji, protože danou věc řeší kolegium. Ovšem v dané oblasti my máme v úmyslu zahájit hned několik řízení o porušení smlouvy. Také jste hovořila o přiblížení institutu status uprchlíka a status druhotné ochrany. To odpovídá azylovému AKY. Mohu vám říci, že eh, v rámci provádění fitness checku musíme brát eh, v potaz stávající režim povolení k pobytu, statutu uprchlíka a druhotné ochrany to už zaznělo, nyní bude na nové komisi, aby provedla nové vyhodnocení situace a směřovala další kroky. Máte však pravdu, že toto platí a nakonec bylo to i konstatováno v závěrech fitness checku. Co se týče směrnice o pobytu, my jsme si vaše postřehy poznamenali a zvážíme je vzhledem k politickému váku, které v tuto chvíli panuje. Však nemohu tuto otázku podrobněji zpracovávat. Pan Zvído, ten řekl, že musíme vzít v potaz i k čemu pozitivnímu došlo. Mohu vás ujistit, že jsme nastínili situaci dle jednotlivých oblastí, vyhodnotili jsme eh, mezery, co se týče sjednocování trhu práce, vyhodnotili jsme jednotlivé cíle a směry a dovolte mi pouze říci, pane předsedo, že politika právní migrace, zákonné migrace se opírá o tři pilíře a my musíme v následujících letech jednotlivé pilíře náležitě vyhodnotit. Jednak je zde humanitární otázka. Humanitární otázka spočívá v politice znovu usídlování. Zde je třeba pamatovat na to, že jsme poměrně úspěšní. Pamatujte na těch 50 tisíc případů, které jsme na začátku realizace eh, zvládli docílit. Jak říkal pan Zvojit, tak druhý pilíř to je zákonná migrace na trhu práce. Zde je modrá karta, zde je potřeba projednat, jakým způsobem pokročit dále, jak tuto otázku dále nastartovat. A třetí otázka. Pokud eh, nebudeme pracovat s komplexní politikou na evropské úrovni, tak nemůžeme třetím zemím nabídnout v podstatě nic, zvláště v oblasti readmisí a návratu. My chceme bojovat s nezákonnou migrací, to ano, ale zároveň musíme identifikovat zákonné cesty a varianty zákonné migrace směrem do Evropské unie. Tolik tedy má obecná poznámka k tomu, co zaznělo z úst pana Zvojda. Ani Zipa, vy jste poznamenala hned několik eh, celkem politických eh, poznámek a já bych vás rád odkázal na novou komisi, to znamená slyšení s komisaři. Ve zprávě konstatujeme, že zde existuje závažný problém implementace. Takže pokud se mě ptáte, jestli je to procházka růžovým sadem, tak vám říkám, že nikoli, protože je zde zásadní problém, co se týče naplňování směrnic ze strany členských států v praxi. Pokud jde o rozšíření harmonizace pravidel, tak zde je třeba nejprve vyhodnotit novou politickou situaci, jaká bude panovat za mandátu nové komise a to platí i o posledním příspěvku, který zazněl na téma různých legislativních režimů. Pane předsedo, já doufám, že jsem se vyjádřil, že jsem zareagoval na jednotlivé otázky, které jsem zodpovědět dnešního dne mohl. A jak jsem řekl na začátku prezentace, pokud by si tento výbor přál podrobnější vyjádření či zpracování fitness checku, tak mohu říci, že jsme k dispozici a můžete se na nás obrátit. Děkuji. Děkuji. Nepochybně budou další příležitosti, kde budeme moci projednat nejrelevantnější aspekty migrační politiky EU, která je podrobována takové kritice, že EU není v dosahu migrantů, zároveň zde existuje celá řada právních problémů. My jsme o nich často hovořili, jsou to nedostatky, mezery v zákoně, které jen zhoršují celkovou situaci migrační politiky EU. Nepochybně tyto otázky bude výbor Libe následujícím období řešit. Tolik tedy k programu dnešního dopoledního zasedání. V 15 hodin budeme pokračovat a to s, dal, s komisaři. Budeme hovořit o 19. zprávě strategie EU pro následující rok. Dovolte mi upozornit, že koordinátoři mají zasedání za několik minut, nikoli však zde. Oznamuji tímto změnu sálu. Budova Altiero Spinelli E2. Začínáme v 11.30 a pracovat budeme do 12.30. Výbor Libe bude pokračovat v 15 hodin. Děkuji.